Milí kolegové, dámy a pánové, dovoluji si zahájit dnešní zasedání a na úvod srdečně vítám eh, delegaci zelených, eh, to je delegace pro dopravní záležitosti 16 spolkových zemí a dvakrát ročně mají takové společné zasedání, tentokrát v Bruselu a já je srdečně vítám zde, naše kolegy za eh, spojení 90 zelené z Německa. No a po tomto nádherném úvodu přecházíme k pořadu jednání. Nejdříve mm, návrh pořadu jednání. Pokud nikdo nemá nic proti, můžeme tento pořad jednání schválit. Dobrá, nevidím žádný hlas proti, je tímto schválen a rovněž pokud nikdo nemá námitky, tak můžeme schválit zápisy ze 14. 15. března a 7. dubna letošního roku. Sdělení předsedy. Zatím nejsou žádná. Čímž můžeme přejít k pořadu, bodu pořadu 1 číslo 4, to je návrh na řízení ke zřízení Evropské agentury pro bezpečí v moř, námořním provozu a zpravodajkou je paní Anotu a nyní předávám slovo. Merci, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo. Pane předsedo, vážení kolegové, podle zápisu ze zasedání Rady ministrů dopravy z 20. dubna se zdá, že není třeba předpokládat nebo předkládat mou zprávu, protože se zdá, že už je rozhodnuto. A teď se musíme položit otázku, kdo tady vlastně rozhoduje. Jsme to my, europoslanci, kteří zastupujeme občany, anebo jsme pouze v rukou komise a rady. Evropský komisař pro migraci pan Avramopoulos, člen EPP, řekl. Věřím, že bude možno ukončit legislativní proces vedoucí k vytvoření nového evropského orgánu, který bude hlídat hranice ještě před létem. Tato, tento text byl schválen 20. dubna a my se teď bojíme, že znovu bude poškozen princip suverenity, protože rozhodnutí o vytvoření orgánu chránícího hranice bude záviset na radě a ne na komisi. Cílem je zabránit tomu, aby chaos na vnějších hranicích Evropské unie nevedl k narušení volného pohybu v rámci EU. Takže cílem není ochrana hranic členských států, nebo, jak se někteří z vás přejí, ochrana migrantů, což by byl eh, tedy alespoň tedy argument, který by nebyl tak zcela nečestný, protože i když eh, se budeme držet pouze hospodářských eh, důvodů, tak žádný z členských států Evropské unie dnes není schopen aby mu někdo vnucoval eh, tyto přílivy uprchlíků. My jsme jim nejsme, nejsme, nejsme schopni zajistit eh, důstojný život. Dělat politiku ovšem, eh, drazí kolegové, nevylučuje mít srdce, ovšem především je třeba, abychom byli zodpovědní vůči našim národům, vůči našim lidem když tady v Bruselu přijímáme rozhodnutí. Někdo říká, že bychom neměli rozlišovat mezi legálními a nelegálními uprchlíky. Několik čísel z Frontexu. V roce 2015 1,83 milionů nelegálních překročení vnějších hranic EU, z toho 1,04 v Řecku a v Itálii. A podle čísel Evropské komise musíme očekávat další 3 miliony nelegálních přistěhovalců do roku 2017. Frontex říká, že Maroko, které je prvním producentem konopí, stojí v čele převaděčů. Bylo jich zadrženo více než 1500 minulý rok. Spousta Maročanů nelegálně pobývá v Evropské unii a to rozhodně nejsou političtí uprchlíci. Já jsem srovnávala také rozpočty na ochranu hranic v Austrálii. 26 milionů námořních hranic a rozpočet odpovídajícího ministerstva je 4,7 miliard dolarů a 8500 eh, zaměstnanců. Než zavedli politiku No Way, měli 25 tisíc nelegálních překročení hranic v USA, 20 tisíc kilometrů námořní hranic, 20 tisíc kilometrů pozemní hranice, 12,90 milionů miliard tedy dolarů. A ročně k ním eh, pronikne asi 400 lidí nelegálně. Toto číslo samozřejmě vzrostlo, když eh, prezident Obama přistoupil k první vlně regularizace v roce 2012. To bylo něco podobného jako po té, co vystoupila Merkelová v Německu. Když rovnáme tyto dvě ambiciozní čísla ze dvou kontinentů z EU nebo s šengenským prostorem 42 tisíce kilometrů námořních hranic a rozpočet rok 2015 je 115 milionů eur, mají 400 zaměstnanců, do roku 2020 to bude 332 milionů eur a tisíc stálých pracovníků plus eh, jednotka rychlé intervence, kterých bude 1500 a poskytnou i členské státy. A připomínám, že v roce 2015 nelegálně, nelegálně k nám přišlo 1,8 milionů uprchlíků. To by mělo sloužit k tomu, abych vás přesvědčila, že tato nová agentura nemá za cíl uplatňovat ambiciozní politiku zprávy našich hranic, abych navázala na slova paní Bilbao která sama cituje Timmermanse, ale bude to pouze jen eh, snaha celou situaci zjednodušit. Já rozhodně nechci útočit na migranty. Má zpráva rozhodně nemá tento cíl. A je mi samozřejmě líto všech těchto obětí, když si čtu v New Observeru rozhovor s panem Donaldem, který říká, že v posledních dvou letech deset tisíce nelegálních přistěhovalců dětí zmizelo. Mnozí jsou zneužíváni, mnohé tyto děti jsou zneužívány k nelegální prostituci, takže já se vás chci zeptat, chcete nadále pospuzovat k této nezodpovědné politice migrace, anebo chcete odstranit, odložit ideologii a zamyslet se vážně nad budoucností vašich zemí, vašich dětí a vašich vnoučat. Proč tolik spěchu? Proč bychom měli rychle přijmout tento návrh komise, když nás to vede k volbám a rozhodnutím, která jsou podle mě pro naše spoluobčany nebezpečná? protože nám zase ubírají národní svrchovanost. Neměli bychom se ještě více zamyslet protože potřebujeme odpovědi na naše obavy. Všechny naše země v EU jsou ohroženy a proto musíme mít na paměti deklarace Frontexu, který uvádí, že migrační toky jsou využívány islamským státem k tomu, aby se do Evropy dostávali teroristé. Všichni máte přístup k risk analýzy z roku 2016. ani pan Masen eh, z německé kontrarozvědky nehovoří jinak. Sám uznává, že německá tajná služba udělala chybu, když si myslela, že tyto toky migrantů nejsou využívány teroristy k tomu, aby sem islámský stát posílal své bojovníky. ISIS eh, má zbraně a představuje pro nás nebezpečí, stejně jako migranti, které sem posílá. Je to větší nebezpečí než přínos. Tolik jsme hledali klíč k tomu, jak zachránit svět, že jsme ztratili klíč k našim vlastním problémům. Tato krize nám ukázala, že musíme znovu být zodpovědní vůči sobě samým, než se začneme snažit o nápravu světa kolem nás. A zde je konstatování, které plně podporuji. Nicméně navrhovaná řešení ze strany komise a rady rozhodně nejsou eh, klíčem k tomu, jak zachránit naše národy před Evropskou unii. Chci se obrátit především na francouzské kolegy, moc jich tady není, především eh, k těm, kteří jsou z řad EPP, tedy republikánů, neměli bychom vést dvojí projev. Někteří z vás hovoří jinak zde v Evropském parlamentu a jinak ve Francii, ve svém volebním obvodu. Já bych si tedy dala velký pozor na hlasování o této zprávě. Vážení kolegové, Spolupráce, která bude dodržovat eh, suverenitu našich národů, je možná. Je to jiný druh spolupráce a právě ta povede zachování míru na našem kontinentu a bude lepší i pro naše a vaše spoluobčany. Děkuji. Děkuji a nyní Vin van der Kampf. Vážený pane předsedo, srdečné díky. Především bych rád srdečně poděkoval paní Arnotu za návrh této zprávy, který připravila. Obsahově a z pohledu ladění já se k tomu ještě vyjádřím, ale na úvod bych rád předeslal, abychom si všichni uvědomili, že je tedy nutné pracovat s konceptem, že migrační drama ve středozemním moři průběhu eh, nedávných týdnů znovu sílí. Ukázalo se totiž, že smlouva s Tureckem sice funguje, Avšak přesto počet lodí eh, či plavidel, které se snaží eh, doplavit eh, k Maltě, do Itálie, na ostrov Lampedusa, stále narůstá se všemi riziky, které se s tím pojí. Ehm, tady bych chtěl jasně, stejně jako předřečnice, naznačit, že nejsem proti migrantům jako takovým. Avšak začteme-li se do toho dokumentu, tak zjišťujeme, že všechny hážeme do jednoho pytle a máme přece mezi nimi opravdové eh, uchazeče o azyl, kteří čelí následování ve své mateřské zemi. Pak tam máme i hospodářské migranty, no a bohužel rovněž i eh, případní zločinci či teroristé. Nemůžeme tedy eh, koncepčně pracovat se všemi migranty jako s jednou homogenní skupinou. My jako EKR jsme proti. Další záležitost, obsah. Jak výbor Libe, tak i výbor TRAN spěchají, aby jakékoliv změny v tom nařízení byly zavedeny co nejdříve, protože jim záleží na tom, aby příslušná agentura mohla začít fungovat novým stylem a zároveň i zachraňovat eh, lidské životy. V dokumentu paní Arnotu evropská spolupráce oslabuje. Zde se už nepracuje s přístupem komunitárním, nýbrž přístupem mezivládním a říká se například, členské státy by měly to či ono dělat, což není dobrý nápad. Další záležitost, šengenský prostor. V tom zdůvodnění se paní tu vyjadřuje v tom smyslu, že šengenský prostor to byl hloupý nápad, který nebyl nikdy domyšlený a že by všechny pravomoci se měly vrátit do rukou členských států. E, tady EPP v tom vidí problémy, protože my se domníváme, že vnější evropské hranice, včetně mořských hranic, by měly být lépe chráněny, ale zároveň, že bychom v rámci Evropy se měli postarat a zároveň by to mělo být i naším cílem, abychom nadále poskytovali volný pohyb osob, což je obrovský výdobytek Evropské unie a má to praktický dopad na životy všech. A závěrem, paní Darnotu vyjadřuje mnoho správných myšlenek, například eh, to, že rozpočet eh, pro bezpečí evropských hranic a agentura, která má eh, pracovat s pobřežními hlídkami, je mizivý, když se podíváme na Austrálii. A tady bychom měli komisi požádat, aby k tomu řekla něco více, protože jakým způsobem si můžeme představit, že by vše mělo fungovat v praxi. Tedy eh, sečteno, potrženo my podporujeme to, jak by agentura pro evropskou bezpečnost byla posílena, s tím souhlasíme. Ale celkové ladění, paní Arnotu, nám nevyhovuje a není přijatelné pro nás jako EPP. Děkuji. A nyní za SAD eh, stínový zpravodaj eh, Knut Falkenstein zde není, tady Lucia. Ano, já hovořím jménem Kludna, eh, Knuta Fleckensteina. Připadá nám, že návrh zprávy a vysvětlující prohlášení jsou urážlivé a stojí proti všem hodnotám tohoto parlamentu. Názorně eh, je to tam uvedeno, nemusím vlastně argumentovat, eh, jde o stigmatizaci migrantů, eh, která je mm, mm, všude kouká, vyčuhuje všemi, mm, všemi skulinami. Zpráva zachází za mandát MC a mm, není v souladu s prací tohoto výboru a jsou tam dokonce i právně problematické záležitosti, zejména když hovoříme o typu pozměňujících návrhů, které se zde eh, mm, představují, eh, například komunikační kampaně, eh, které nespadají do těch pravomocí. Každopádně socialisté a demokraté se rozhodli ne, nespolupracovat se eh, s pravodajkou a eh, hlasovat proti návrhu jako celku. My vlastně podporujeme to, s čím přišla komise. Zdá se, že je to promyšlené, pragmatické. Cílem je poradit si nějak s tím, že potřebujeme prohloubenou spolupráci, stejně jako už eh, řekl kolega z EPP a zdáme, zdá se, že jak agentura pro kontrolu rybolovu, tak i pro pobřežní hlídky že jim to prospěje. A souhlasíme i s zprávou výboru Libe, kde je seznam úkolů a námětu pro spolupráci, které lze realisticky dosáhnout a které jsou v rámci cílu dosažitelné. Děkujeme, Robert Zíle. Děkuji, Michale. Jak už kolegové řekli, jedná se o balíček, který eh, je souhlas. souhla, součástí um, nařízení pro práci uh, pobřežních hlídek. Já už jsem o tom hovořil, tedy jedná se o práci agentury EMSA a FK. Jak už zde bylo zmíněno, spolupráce a pozměňující návrhy uh, neznamenají, že se snažíme vyřešit všechny problémy, které souvisí s migrační krizí, ale zároveň si musíme uvědomit, že je třeba poskytnout více zdrojů pro takto nově koncipovanou spolupráci a rovněž tlačit na členské státy, zejména ty, které nejsou členy šengenského prostoru, že i jich se to týká, že i u nich je třeba dosáhnout uvědomění v tom smyslu, že když si někdo nedokáže uhlídat hranice, tak je v zájmu nás všech, všech, abychom si šengenský prostor uhájili, aby tam mohl i nadále pokračovat volný pohyb osob a je třeba posílit ochranu vnějších hranic šengenského prostoru a celé EU. Tedy tato zpráva a cíl sledovaný komisí jdou správným směrem. EKR tradičně věnuje mnoho pozornosti principu subsidiarity a toho pohledu se zdá, že je návrh komise poměrně vyvážený. Zároveň se ale domníváme, že pokud některý členský stát potřebuje využívat relokačního mechanismu, či zda je e, pozastaven dublinský mechanismus z pohledu transferu, e, musí zároveň akceptovat podporu příslušné agentury a musí spolupracovat s EMSO. E, v oblasti řešení eh, přílivu a ilegálního překračování. My tedy nebudeme přicházet s pozměňující návrhy a jinak ani nepodpoříme většinu téměř žádné z návrhu zpravodajky, tedy pozměňující návrhy, protože se domníváme, že návrh komise zapadá i do ostatních dokumentů, i toho, o čem zde hovoříme, i nařízení o pobřežní stráži. Děkuji. Děkuji, říká předseda. Paní Bilbao Barandika. Sí, gracias, eh, Děkuji, pane předsedo. Omlouvám se zpravodajce, protože bohužel kvůli jiné schůzi, kterou jsem teď právě Měla jsem zde, nemohla být ve chvíli její prezentace, ale pročetla jsem se její zprávu velmi pozorně a musím k tomu říci následující. Agenturou otřásly různé změny. Je to agentura, které přidáváme další kompetence a také další zdroje vždy v limitních situacích a v tak naléhavých situacích, jako je tato. Na úvod bych ráda řekla, že souhlasíme s návrhem komise, protože EMSA je dalším nástrojem, který musí spolupracovat při řešení problému, který v současné době v Evropě máme, ale zároveň musím také říci, že jsme nepředložili žádný pozměňovací návrh jako frakce, protože vůbec nezdílíme to odůvodnění, to prohlášení a vůbec celý postoj zpravodajky k imigraci. My si muslím, myslíme, že je třeba řešit otázky bezpečnosti, že třeba zlepšit kontroly, ale na rozdíl od zpravodajky nemáme pocit, že je to pouze změna, nebo tedy hrozba. Podle nás je to evropský projekt a evropský projekt je také plný principů a hodnot, které musíme zachovat. A o to více v době krize. A proto nesouhlasíme ani s vysvětlujícím prohlášením, ani s textem jako takovým. Kromě toho není pro nás přijatelné, abychom se označovali takovými formulacemi, jako je zde uvedeno, že třeba imigranty upřednostňují členské státy před eh, svými občany. A já si myslím, že tím se zcela přesouvá naše pozornost a vůbec to není smyslem debaty, kterou vede komise v současné době. Je třeba hájit návrh komise, abychom dali více kompetencí Schengenu, jak jsem říkala, a musím také říci, že nesouhlasíme s dvěma hlavními věcmi, kromě těch, které už jsem zde uvedla. Ten národní přístup k této otázce, který se zde prosazuje, protože od hospodářské krize před čtyřmi, pěti lety jsme viděli, že tvorba evropských nástrojů a posílení evropských mechanismů nám přineslo řešení pro naše hospodářské problémy, které jsme prožívali. A v této situaci si nemyslíme, že bychom měli stavět nové hranice, když to prostě není řešení. Znovu, je to pozdní řešení. Znovu to znamená, že zavíráme oči. Chci znovu připomenout, eh, komisařka Malstrémová v minulém volebním období v době tragédie na Lampeduse předložila návrh radě a rada měla pocit, že ten problém imigrace se dotýká pouze jihu Evropy, že to není celoevropský problém, takže teď částečně trpíme důsledky toho, že jsme ty problémy neřešili v okamžiku, kdy se objevily na našem stole, ale až v okamžiku, kdy to přesáhlo hranici. Takže my si myslíme, že návrh komise je dalším nástrojem a chceme přinést i humanitární řešení a solidární řešení, protože tuto povinnost máme. Alespoň my, kteří se pokládáme za demokraty, kteří jsme už od počátku součástí tohoto evropského projektu a věříme v budoucnost tohoto projektu. Děkuji. Tanja González. Děkuji, pane předsedo. Chtěla jsem se vyjádřit k tomu, co zde říkala zpravodajka na úvod o uprchlících a o svém náhledu na tuto humanitární krizi. Před týdnem jsme ve výboru EMPL hovořili o integraci uprchlíků na pracovní trh a technické oddělení nám předložilo zprávu, ve které se uváděly všechny prostředky, které jsou k dispozici, které se nepoužívají Znamená to, že existují sítě občanských združení, sítě, které jsou připraveny přijmout eh, tyto uprchlíky. Nicméně tito uprchlíci se tímto způsobem nepřemysťují, protože státy nepřijímají ani ty kvóty, ke kterým se na úvod zavázaly. To znamená, že třeba nebo to, že zde říkáte, že je třeba kvůli zodpovědnosti nebo kvůli evropským občanům Vyloučit všechny tyto lidi z Evropy, to je nesmysl, protože je to naopak proti zájmu evropských občanů. Proti zájmu evropských občanů jde také to, jak se škrtají sociální výdaje v mnoha členských zemích. A potom eh, k tomu návrhu pobřežní stráže. Tam jsme také hovořili o tom urychleném postupu tvorby příští evropské politiky, dlouhodobé a střednědobé politiky ochrany hranic. Já o tom nebudu dlouze hovořit, ale je pravda, že pokud chceme přijímat konzistentní řešení z dlouhodobého a střednědobého hlediska, tak je třeba jednat jinak a ne na základě těchto postupů. Teď, když se podíváme na ty aspekty spojené s návrhem předpisu jako takového pro naši frakci, jakákoliv spolupráce EMSA s novou pobřežní hlídkou musí být založena na následujících prvcích. Za prvé, jasnost, transparentnost obsahu, materiálním obsahu této spolupráce. V tomto textu jsou velmi vágní termíny, eufemizmy typu spolupráce, združování zdrojů, a združování kapacit. Ovšem to jsou termíny, které nejsou vlastní právnímu textu a my chceme vědět, co se přesně chce dělat a z jakých podmínek, a jak intenzivně, za jakých limitů. Potom třeba ta formulace, co bude třeba, když to bude třeba, to podle nás rozhodně není dostačující formulace. A potom, že by se to stalo nějakým anexem nové pobřežní stráže, to je věc, kterou rozhodně podpořit nemůžeme, ani žádný návrh, který by šel tímto směrem. Pokud jde o demokratické záruky a zodpovědnost, pro nás je zcela nemyslitelné říci, že výkonný ředitel této nové agentury, který není demokraticky zvolen, měl absolutní pravomoc k tomu, aby přijímal rozhodnutí o politice zprávy hranic Evropské unie, včetně použití síly, uzavírání dohod s třetími zeměmi, anebo ukládání členským státům eh, závazných opatření. Jakékoliv rozhodnutí tohoto druhu musí být eh, přijímáno ve spolupráci s institucemi, které mají demokratickou legitimitu. A potom eh, je třeba podpořit lidská práva a také mezinárodní právo v oblasti azylu. Při jakékoliv akci na ochranu hranic je třeba také aby zde byl nezávislý dohled nezávislé agentury. Evropská unie má zodpovědnost před mezinárodním právem, musí také zaručit právo na azyl a je naším úkolem vyhodnotit, jak můžeme této zodpovědnosti dostat. A za čtvrté věc, která se zatím ještě nezazněla přijmout strategii boje proti převaděčům a jejich mafiím, protože to je věc, která je čím dál aktuálnější protože to je právě ten prostředek, jakým se uprchlíci dostávají do Evropy. Právě prostřednictvím těchto mafiánských sítí kvůli dezinformacím, nedostatku informací a tak dále, protože mnoho lidí, mnoho těchto uprchlíků se dostane do rukou těchto mafiánů, kteří působí v rámci Evropské unie a zneužívají těchto lidí, kteří jsou daleko od domova a jsou zoufalí. Takže my chceme odmítnout návrh komise, ale zároveň také odmítáme přístup zpravodajky. V těch bodech, které jsem zde uvedla, toto je to minimum, které vyžadujeme od Evropské unie. Chceme, aby v okamžiku, kdy se čím dál méně dodržuje právní stát a lidská práva, tak aby Evropská unie se konečně vydala cestou ochrany těchto hodnot a také ochrany sociálního státu. Děkuji. Keith Taylor, prosím. Thank you very much, Chair. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Milí kolegové, umluva OSN o uprchlících z roce 1953 eh, vymezuje pravomoce a povinnosti zemí, Eh, které se vztahují na uprchlíky, kteří jsou přinuceni opustit své země, pokud se bojí pronásledování z politických či náboženských či celé řady jiných důvodů. Spravodajka by si možná myslela, že OSN nemá co řešit e, problémy světa. Já bych ale řekl vám všem kolegové, díky bohu za to, že většina poslanců v této sněmovně se opravdu snaží na pomoci, či v, eh, v té sněmovně se snaží na pomoci vyřešit světové problémy. Samozřejmě ta situace je nešťastná. A Spravodajka eh, tam předkládá takové různé eh, politi- různá politická prohlášení týkající se této agentuře o pobřežní stráži. Ovšem, trošku to zachází možná zad, nad eh, zodpovědnosti výboru TRAN. Takže eh, vysvětlující prohlášení vlastně podobně jako předchozí eh, stanoviska, do značné míry se vůbec nezabývá námořní politikou a bezpečností, ale zabývá se takzvaně neadekvátní reakcí na migrační krizi ve středozemním moři. To je nepřijatelné jak z formálního hlediska, tak z politického hlediska. A my proto opravdu trváme na tom, aby tohleto vysvětlující prohlášení bylo celé vymazáno. K těm osmi pozměňovacím návrhům, které zpravodajka navrhuje, šest se vůbec netýká dopravní politiky. Naopak se to týká jakési diskriminační eh, migrační politiky. My předpokládáme, že předložíme pozměňovací návrhy k návrhu komise, abychom zlepšili tento návrh. A budeme hlasovat proti celé zprávě, kterou předložila paní zpravodajka. Děkuji. Danke sehr, jetzt Rosa D'Amato. Rosa D'Amato, prosím. Grazie, presidente. Děkuji, pane předsedo. Dnes eh, znovu Komentuji tento návrh kolegyně z Národní frondy a znovu jsem zděšena, když si čtu tyto věty, které hovoří zcela pomíleným jazykem. Chci připomenout kolegyni, že to, co chce tady vyjádřit, eh, není přístup Evropské komise k imigraci. Vy to příliš zjednodušujete, ale návrh komise je mnohem širší a my jako dopravní výbor bychom se neměli zaměřovat na témata, která nejsou v rámci našich kompetencí. Já opravdu znovu zde cítím zápach eh, zlého populismu a znovu tedy na úkor imigrantů. Spravodajka zde hovoří o operacích, eh, které realizovala Itálie a koordinoval je Frontex a to podporuje další imigranty k tomu, aby se nebezpečným způsobem snažili dostat do Evropy a je to vyzvání k nelegální imigraci a právě ta je příčinou eh, nehod ve středozemním moři. Ale jak se to dovolujete říci? Vy tady uvádíte Itálii a říkáte, že vyzýváme k nelegální imigraci a k obchodování s lidmi. Pokud jsem tomu dobře porozuměla, to je zcela nevhodné v rámci zprávy, která má vyjadřovat stanovisko celého parlamentu. A za druhé, vážená kolegyně, já vám děkuji za ta čísla, která jste nám uvedla, ale my je známe pokud jde o Frontex a OSN. Vy nám je předkládáte, když hovoříte o uprchlících a říkáte, že jsou to především dospělí muži. Ale je to samozřejmě uh, Eh, jasné, když je někdo uprchlík, tak je uprchlík bez ohledu na věk a na pohlaví. A potom k těm pozměňovacím návrhům. Jak chcete a priori říci, kdo je uprchlík a kdo ne? Existují, a vy byste to měli vědět, orgány a procedury, které jsou k tomu určeny. A konečně ten paralelismus, eh, kterou vyděláte mezi imigrací a terorismem, je také eh, nepřesný, populistický a nebezpečný. Problém terorismu v Evropě je mnohem složitější a zde jsme viděli, na těch událostech, eh, ke kterým došlo před necelým měsícem, že to má mnohem hlubší kořeny a týká se to i v uvozovkách skutečných eh, evropských občanů. A znovu tedy opakuji, toto není fórum, kde by se o tom mělo hovořit. Zaměřme se na to, jak skutečně zlepšit návrh komise. Zda tedy bude nebo nebude mít smysl předložit pozměňovací návrh k tomu vašemu návrhu. Děkuji. Danke sehr, Děkuji, Foster, prosím. Thank you, Chairman. Děkuji. Pojďme se zase už eh, vrátit k samotné zprávě, k eh, samotné podstatě věci. Ono to není mm, tak jednoduché, takže se nad tím opravdu musíme hluboce zamyslet. Když rozšiřujeme rozsah působnosti EASI a EMSI, tak jsou tady konkrétní věci, kterými se musíme zabývat, co se týče sdílení informací či eh, kapitálu. Tady jsme se opravdu vzdálili eh, té oblasti působnosti MC, což je v podstatě bezpečnost a environmentální zodpovědnost. Teď vlastně eh, členské státy <clears throat> se musí věnovat své vlastní právní zodpovědnosti, ať se to týče otázek pobřežní stráže, bezpečnosti a jiných. Paní Damato už upozornila na některé věci, když předložila zprávu minule. Eh, Velká Británie není součástí Schengenu, takže ve chvíli, kdybychom spolupracovali, eh, v podstatě bychom se neúčastnili toho, eh, k čemu by došlo při postoupení ku předu. Věřím ale, že těch členských států je více nejenom tedy Velká Británie, na které se stahují některé klíčové oblasti. Takže na to si opravdu musíme dát pozor. Znamená to, že to se musí nějak přepracovat. Na radě probíhají zasedání pracovních skupin a e, snaží se tam řešit e, některé tyhle ty otázky. Takže já si počkám na to, jak se to vyřeší předtím, než se k tomu nějak postavíme. E, co se týče e, stanoviska paní Anatu, já s ní e, nutně nesouhlasím, ale na druhou stranu, protože tohle je demokratická instituce, tak každý z nás může vyjádřit své stanovisko. Já tedy její stanoviska nespochybňuji, ačkoliv mé, můj pohled na věc je jiný. Já si přece ale myslím, že můžeme stále mít ještě konstruktivní diskusy. Některé pozměňovací návrhy samozřejmě nepodpoříme, některé se mi nezdají tak špatné, ale je to tedy potřeba řešit vždy na tom správném místě. Děkuji. Ja, voorzitter, dank u wel. Ik zou in eerste plaats. Děkuji. Já bych nejprve rád připomněl paní zpravodajce, že tady nesedíme na výboru LIBE. My jsme zde na výboru eh, pro dopravu. Už jsem na to upozornila na posledním zasedání našeho výboru, ale zdá se, že jste to dobře nezaznamenali, takže to proto opakuji. K samotnému obsahu se k tomu stavím kriticky. V Evropské unii teď probíhá taková standardní reakce, že se rychle musí něco udělat. A to v podstatě znamená, že se zase musíme vzdát části národní svrchovanosti. To samozřejmě nemůžeme takhle přijmout. Přitom když hovoříme o Evropské pobřežní stráži, to už samotné je zavádějící, protože to není nějaká celoevropská pobřežní stráž. Naopak máme vnitrostátní pobřežní stráže jednotlivých států a potom máme evropské agentury, jako je třeba Frontex nebo EMSA, které podporují tyto vnitrostátní orgány při vykonávání jejich úkolů a při přijímání uprchlíků. Ale přeci jenom je to něco jiného, než když hovoříme o nějaké evropské pobřežní stráži. A díky tomu jsem tedy eh, kriticky přistupuji k tomu eh, kriticky. A samozřejmě je to potřeba pozměnit. Izabela de Monte nyní, prosím. Grazie. Děkuji. Já musím říci, že nesouhlasím s touto zprávou především z důvodů, které zde byly uvedeny. Zdá se, že je to konstrukce směřující k odmítnutí, protože jde zcela proti pilířům evropské myšlenky. A právě v době, kdy se hovoří o hranicích, o ochraně hranic, tak se zde směřuje proti principu volného pohybu v Evropě, ale především, jak zde říkali kolegové, Není zde přístup, který by měl být vlastní dopravnímu výboru, takže to je první věc, ale k tomu ještě dodám věc další. Jsou zde zcela nepřijatelné formulace hovořit o uprchlících, kteří riskují život, aby dosáhli ráje znamená uvádět zde nějaký důkaz, který má úplně jiný obsah. A potom navazuji na to, co zde říkala kolegyně Damato. K tomu, co udělala Itálie v rámci operace Mare Nostrum. Itálie spolu s Frontexem prý podpořila příliv eh, uprchlíků. Když něco takového říkáte, to je úplná provokace. Itálie je naopak eh, velkorysá k tomu, kdo se snažil zachránit eh, uprchlíky, ženy, děti i muže, kterým bylo odepřeno to základní. A srovnávat eh, terorismus a imigraci, tvrdit, že mezi nimi je jasný vztah, to je podle mě jasný populistický příklad, který nemá žádný podklad v realitě. Ukázalo se to i v těch eh, nedávných událostech, eh, kterých byli autory právě lidé, kteří už tady žijí dvě, tři generace. Měl by zde být úplně jiný přístup ze strany tohoto výboru. Já bych ráda připomněla, že budování dalších překážek eh, je i v rozporu s obchodními zájmy. Například autodoprava Kdyby se zde vytvořily hranice mezi Itálií a Rakouskem, tak jediná hodina by stála 170 milionů eur. Já si myslím, že je třeba zohlednit celou řadu aspektů, když o něčem takovém hovoříme. Dominik Rike. Děkuji, Dominik Rike. Jen pár slov. Já jako francouz chci upozornit paní Arnotu na jednu věc, eh, protože mě vlastně přímo oslovila. Chci říci něco k tomu, co zde zaznělo o těch eh, imigrantech. Eh, nebylo to úplně v souladu s přístupem našeho výboru, ale dobře. Paní Arnotu nám zde vysvětluje, že je třeba posílit subsidiaritu a svrchovanost členských států, abychom dosáhli lepšího výsledku při kontrole imigrace. Takže já souhlasím s tím, co zde zaznělo z uprchlíky a s právem na azyl, ale musím říci, že paní Arnotu, toto je kontext eh, zcela zachované suverenity. Není zde žádná spolupráce na evropské úrovni, protože není zde žádný transfer, není zde evropská pobřežní stráž, není zde ani evropská hraniční kontrola z důvodu, které zde byly uvedeny a to, co vytvořil Frontex a dal k dispozici některým zemím, to je věc, která je úplnou kapkou v moři. A vy tady hovoříte o tom, jak vypadá tedy vnější kontrola, že by měla být posílena. Vy chcete ještě větší svrchovanost a žádnou evropskou spolupráci. Já bych chtěl zpravodajku upozornit, že ze současného stavu věcí země, které jsou pod velkým migračním tlakem a pouze některé země, já samozřejmě nemůžu tvrdit, že Holandsko nebo Dánsko na hranicích podléhá velkému migračnímu tlaku. To není pravda. Naopak země, které jsou pod silným migračním tlakem, nemohou sami tomuto tlaku čelit. A když s nimi nebudeme spolupracovat, tak se ta situace ještě zhorší. Takže já si myslím, že je logické, aby Evropa pomohla členským státům, které mají problémy, protože sami o sobě nejsou schopny zajistit eh, věci, které jsou v jejich svrchovanosti a je na evropské úrovni, aby našla řešení pro kontrolu imigrace, po které tolik voláte, například v Řecku, kde současné úřady jsou zcela zahlceny já opravdu nechápu to vaše stanovisko, když říkáte, že musíme mnohem lépe kontrolovat vnější hranice Unie a že musíme ponechat eh, tuto kontrolu na členských státech. Tak přesně vypadá současná situace. A to je situace, kdy se jasně ukazují nedostatky, takže naopak my musíme jít ještě dále v těch metodách, které v současné době používáme. Komunitární metoda by podle mě byla mnohem účinnější. Děkuji. A nyní za komisi, eh, zastupkyně eh, vedoucího oddělení, které se zabývá tímto tématem. Prosím. Yes, thanks a lot. Děkuji. S vaším dovolením zaměřím se pouze tedy na námořní dopravu a eh, agenturu EMSA, ačkoliv ta zpráva se zabývá i jinými tématy. Co se týče návrhu ohledně EMSA, připomínám, že tady nejde o pohraniční kontrolu. Tady jde pouze o posílení spolupráce pobřežní stráže jejich funkcí. Potřeba posílené spolupráce je něčím, co už je zakotveno v evropské legislativě, také na iniciativu Evropského parlamentu. Evropský parlament tedy odkázal na tuto potřebu posílené spolupráce. To se objevuje také v odůvodnění pro eh, ustanovení eh, agentury EMSA a také eh, co se týče environmentálních ustanovení pro snižování znečištění. Už bylo také předloženo prohlášení ze strany komise, které právě upozorňuje na nedostatek koordinace. Jinak EMSA už teď podporuje členské státy v jejich eh, aktivitách pobřežní stráže, co se týče také otázek bezpečnostních a environmentálních. Tenhle návrh má za, za účel zajistit, aby e-, FMK spolupracovala, EMSA spolupracovala s FK a také s Frontexem. Vůbec nějak se tam nemění oblast působnosti žádné z těchto agentur. Text článku je stejný jak v návrzích pro FK, tak pro Frontex. Tady opravdu jde o to, abychom tedy zajistili, že ty agentury spolu budou spolupracovat a že dojde k nějaké synergii, eh, co se týče podpory, které poskytují členským státům. EMSA už dělá hodně, například co se týče námořního dohledu. A teď to se jde o to vlastně eh, více vybudovat tuhletu tu klíčovou roli eh, agentury EMSA. K tomu je také rozpočet, který je k tomu přidělen. Někdo tady už se ptal na přidělené eh, na přidělený rozpočet. Ono je to 85 milionů asi na tři roky, na čtyři roky. Také EMSA má k dispozici určitý počet zaměstnanců, Připomínám, že tento parlament navrhl pilotní projekt pro rok 2016, kde právě účelem bylo, aby tyto agentury spolupracovaly v oblasti pobřežní stráže, jejich funkcí. Na závěr ještě bych ráda vysvětlila, že tady jde o co nejlepší využití eh, peněz daňových poplatníků. Vůbec nic se nemění eh, na správě těchto agentur. Nejde tady k žádnému přesunu kompetencí či eh, další integrace. Děkuji. A nyní vracím slovo paní zpravodajce, prosím. Merci, monsieur le président. Mais je vais essayer de répondre rapidement à... Děkuji, pane předsedo. Já se pokusím odpovědět stručně všem, kteří zde vystoupili. Pane Vanderkampe, vy nám říkáte, že dramatická situace migrantů se zde vrací, je v první linii, ale říkáte zase opak, když říkáte, že nerozlišuji, nerozlišuji mezi žadateli o azyl, o politický azyl a ostatními. To vůbec ne. Vyzývám vás, abyste si znovu přečetl to mé vystoupení Mnozí rozlišují mezi skutečnými žadateli o azyl a mezi uprchlíky, kteří nejsou politickými uprchlíky, takže nevhazují všechny Přistěhovat se do jednoho pytle to rozhodně není pravda a navíc od začátku zde uvádím, že rozlišuji mezi imigrační politikou, proti té bojuji, to máte pravdu, a rozhodně já mám spíše soucit eh, s těmi lidmi, kteří věří, že v Evropě je Eldorado, což samozřejmě není pravda. Myslím tedy, že jste úplně nepochopil, co jsem říkala. Na druhé straně říkáte, že musíme nechat eh, vnitřní hranice otevřeny a vnější hranice uzavřít. A v tom se neschodneme. Já si myslím, že už to není možné. Už to prostě není možné. A mnozí z vašich kolegů z EPP z Francie, tedy ve Francii, plně souhlasí s mým tvrzením. Pan Muzej tady není, on je eh, zástupcem guvernéra velkého regionu Azurové pobřeží a on také si myslí, že šengenský prostor už se přežil. Já vám tedy vážně říkám, my v současné době nenasloucháme evropským národům a já si myslím, že pokud eh, tomu tak bude i nadále, tak budeme mít velké problémy. Vy nechcete hovořit o těch islamistických atentátech eh, ve Francii nebo v Belgii, ale já si myslím, že tyto atentáty jasně ukázaly, že Schengen už není životaschopný. A to je prostě tendence, která se zde upevňuje den za dnem. Já jsem velmi ráda, že v Rakousku máme spojence v FPO. Myslím si, že musíme trošičku více naslouchat lidem, kteří nás sem poslali, kteří nám dali mandát. Pokusím se odpovědět paní Anderson, panu Cílemu a paní Bilbao, protože ti mě dělali v podstatě stejné výčitky, potom paní González Peňáz, pan Taylor a paní Damato. Možná se trošičku zdržím déle u toho, co říkala paní Damato, protože hovořit o mně jako o někom, kdo páchne zlým populismem, to rozhodně není přijatelné. Vy nejste více zvolená než já a urážky v demokratické politické debatě rozhodně podle mě nemají místo. Vy říkáte, že uprchlík je uprchlíkem dobře, ale když něco takového řekneme, tak eh, tím rozhodně nepomůžeme našim spoluobčanům. Já tedy nebudu reagovat na ty vaše urážky, to mě nezajímá. Mnozí z vás hovoří, že stigmatizuji migranty, že nerespektuji hodnoty Evropské unie. Vy nerespektujete princip subsidiarity, je mi líto, já to tady musím říct. Vy říkáte, že ano, ale není to pravda. Paní Bilbao říká, že nepředloží pozměňovací návrhy, protože nesouhlasí s vysvětlujícím prohlášením. No poslyšte, já chápu, že nesouhlasíte s mým vysvětlujícím prohlášením, s tím, co jsem zde řekla, ale když se říká, že hlavní hodnota Evropského parlamentu a Evropské unie je respekt k demokracii a k demokratické debatě. Tak omluvte mě, ale já si myslím, že váš přístup k této zprávě není příliš demokratický s výjimkou paní Foster, která alespoň do toho vnáší trochu rozumu do těchto debat. Takže vy mě říkáte, například pan Taylor se zde snaží vyřešit problémy světa. A já si myslím, že to je chyba, kterou děláme, nebo kterou děláte vy, protože já jsem vám před chvíli uvedla, co říkal pan Donald Tusk. Tusk. On říkal, že jednou z hlavních chyb Evropské unie je, že se snažila vyřešit problémy světa a nestarala se o problémy své a o problémy zemí, které zde zastupujeme. Takže je mi trošičku líto, že nemůžeme znovu vést klidnou rozpravu, protože to téma je velmi důležité. Bude to mít následky vy si myslíte z většiny tedy, že potřebujeme ještě více Evropské unie, ještě méně vnitřních hranic a máte tu utopii, že si myslíte, že vnější hranice ochrání naše spoluobčany. Já tomu nevěřím upřímně, nevěřím tomu a myslím si, že ve zprávě tohoto druhu by bylo nutné udělat si větší odstup a trošičku více respektovat názory jedněch a druhých, protože já si myslím, že jste zde všichni demokraticky zvolenými zástupci, vaši spoluobčané nás sem poslali, nejsme zde z vůle svatého ducha, jsme zde z vůle našich voličů, abychom je chránili a ve Francii, abychom také chránili tedy bezpečnost našich spoluobčanů. Děkuji. Děkuji velice. To, že respektujeme mínění jiných, není jednosměrná ulice. Já tady pouze eh, k tomu dodám, že lhůta pro podávání pozměňovacích návrhů je 28. dubna ve 14 hodin. Přecházíme k dalšímu bodu pořadu jednání, což je unijní strategie pro alpský prostor. Eh, tady nemáme paní zpravodajku Ajuto, proto ji zde zastupuje paní Damato. Děkuji, Pane předsedo, já zde zastupuji kolegyni Danielu Ajuto, která musela zůstat v Itálii z nečekaných důvodů a omlouvá se za to. Já tedy budu hovořit jejím jménem a jejím jménem také poděkuji kolegům za příspěvky a také za to, jak pracovali na schůzi stínových zpravodajů minulý týden. Děkuji jim tedy za konstruktivní přístup a spolupráci. Bylo předloženo 94 pozměňovacích návrhů. Pokusili jsme se spojit je v kompromisní návrhy. Mnohé z nich eh, jsou totiž přijatelné a shodneme se na tom, že chceme zachovat eh, region, který z geomorfologických eh, důvodů a z hlediska životního prostředí je velmi důležitý a je také důležitý pro dopravu v Evropě. V tomto prvním návrhu se hovoří třeba o cestovním ruchu a o tom, že je třeba plně využít veškerého potenciálu tohoto regionu, překonat sezónnost a na pomoci tvorbě nových pracovních míst. Dále je zde úsilí o zlepšení interkonektivity mezi jednotlivými druhy dopravy propojit také existující sítě a využít evropské zdroje. Chceme podpořit Shift Rail a také využívání informačních a komunikačních technologií. Boj proti klimatickým změnám to je také věc, která je součástí dosud předložených pozměňovacích návrhů. Velmi delikátní otázka jsou přeshraniční sítě a hraniční oblasti. Máme zde dva návrhy, které se týkají dopravy v regionu. Na jedné straně je zde snaha zaměřit se na rozvoj podložený současným programováním a na velké investiční projekty. Na druhé straně je zde rozvoj konektivity, místní konektivity. 12 května ve Štrasburku proběhne další schůzka stínových zpravodajů. Do té doby doufám, že se nám podaří zblížit jednotlivé pozice, abychom všichni mohli podpořit závěrečný text. My jsme připraveni spolupracovat v tomto smyslu, aby výbor Regi dostal od nás zajímavý příspěvek a aby jej mohl začlenit do své zprávy. Děkuji. Děkuji vám. A Klaudia Schmidt jako další. Děkuji. Je to samozřejmě obtížné, když se nejsme u všeho přístupní, když jsme se neúčastní všech schůzek stínových zpravodajů, eh, k tomu něco říkat. Já jsem se v tom neviděla, v tom, co zde zaznělo, ale to vlastně nemá význam. U té zprávy záleží na tom, aby rozhodnutí o dopravní police eh, vždy měli možnost počítat s možnostmi a potenciálem ostatních politik. Tedy eh, cokoliv, co směřuje proti posilování infrastruktury, má pak dopady na celá desetiletí dopředu. Takže tady je důležité vypořádat se i s touto záležitostí. Víme, že právě alpský region eh, má je velice závislý na tom, jak vypadá dopravní politika, protože tam jednak eh, prochází mnoho dopravních tepen, ale zároveň, že vybudování jakékoliv nové je poměrně drahé. Jedna z největších výzev je udržet alpský region jako prostor k životu. Na druhé straně, na jedné straně musíme chránit životní prostředí, na druhé straně bychom měli možnost lidem eh, dávat prostor pro moderní eh, životní styl, což znamená dopravní spojení v rámci alpského regionu, usnadnit, tak aby bylo snadné dojet do větších metropolí, včetně hlavních měst. E, pokud se má 46 regionů se samo zorganizovat, propojovat, shodnout na něčem, ty dimenze však jsou příliš náročné pro eh, takovou spolupráci. Všichni víme, že eh, sítě TNT eh, mají finanční mezery, mají být naplněny do roku 2020 až 2030, ale bohužel v rozpočtu se to neodráží. Zatím vypadá budoucnost spíše černě. Přesto všechno však se všichni snaží a my voláme potom, aby členské státy udělali pro tento cíl více. Symbolicky srůstání těchto sítí bude i um, určitým signálem pro strůstání Evropy a to je snad nekontroverzní. Stejně tak není kontroverzní to, že do kvalitní infrastrukturu, včetně dopravní, potřebují všechny a že zároveň by jakákoliv dopravní koncepce měla být přátelská vůči životnímu prostředí. Měli bychom regionům dávat více finančních prostředků, aby vše realizovali, aby i finančně, ale i z pohledu šíření osvěty měli možnost situaci ovlivnit. V některých eh, pozměcích návrzích se objevuje, že by měly všechny obce, regiony, občané a nevládní organizace mít rovnou pozici. Pozici spolurozhodujícího. Zároveň však, eh, když hovoříme o eh, síti TNT, není možné bez finanční injekce a rovněž i přechod na železniční dopravu nebude možné, aniž bychom přece jen nějakým způsobem zasahovali do životního prostředí, když budujeme nové železniční tratě. Musíme se eh, postarat eh, nikoli pouze jakoby ideologicky o tu koncepci, ale i z pohledu finančních zdrojů, jinak nás nikdo nebude brát vážně. Musíme nastavit nějaké rámcové možnosti, abychom mohli jak chránit životní prostředí, tak kvalitním způsobem dopravu zlepšovat. Musíme se zároveň soustředit na koncepci vypracování prostředků a politik a e, měli bychom v tom spolupracovat i s ostatními výbory, aby i oni viděli e, v tomto těžiště své činnosti. Měli jsme už první zasedání stínových zpravodajů. Ještě zde máme hodně práce, kterou musíme odvést, ale já jsem optimistka a doufám, že se dopracujeme kvalitního výsledku. Děkuji, říká předseda Izabela de Monte jako další. Grazie. Děkuji. Já především děkuji paní zpravodajce, protože musím říci, že i když jsme měli pouze jednu schůzku stínových zpravodajů, tak ukázala, že je velmi otevřená našim návrhům a také chce přijmout kompromisy, které získají co nejširší podporu. Takže z její strany konstruktivní přístup a doufáme, že na tom druhém zasedání stínových zpravodajů se už eh, uzavře dohoda i ohledně trošičku ožehavějších otázek. Já si myslím, že názor našeho výboru je velmi důležitý. Nesmíme zapomínat eh, na konečný cíl, protože společný problém celého alpského regionu je vylidňování, takže musíme samozřejmě řešit ochranu životního prostředí. Já jsem jako první, kdo bude hájit ochranu životního prostředí, protože sama pocházím z alpského regionu, ale musíme mít na první, nebo tedy v první řadě na paměti že je potřeba rozvíjet tyto regiony. Já prostřednictvím pozměňovacích návrhů podporuji, aby se připomněl také obsah eh, dohody o Alpách, eh, nejen tedy ty věci, které se specificky týkají dopravy a cestovního ruchu. Musíme si uvědomit také, jak tam vypadá to územní rozložení, protože musí se to zaměřit tedy na ten alpský region ne tedy i na ta obydlená střediska. Musíme také hovořit o nástrojích, eh, jak toho dosáhnout a musíme hovořit o propojeních. Eh, Musí zde být eh, infrastrukturální rozvoj, ale také technologický. Já jsem byla velmi ráda, že v tom dnešním úvodu zazněla reference na cestovní ruch, protože ten je důležitou složkou rozvoje a také je důležitou, důležitým krokem, jak bojovat proti sezónnosti. Právě ta ohrožuje ekonomickou udržitelnost regionu. Alpská oblast eh, má spoustu infrastruktur, které byly vytvořeny v minulosti, pokud jde o energetická propojení, já si myslím, že i to je důležitá součást a nemyslím si, že by to bylo v rozporu s místní konektivitou. Pokud chceme, aby lidé zůstali bydlet v těchto horských oblastech, tak zde musí být také možnost, jak se bezpečně a efektivně dostat do práce, na pracoviště. Zároveň musíme také rozvíjet možnost pracovat také novým způsobem, to znamená nadálkou, bez fyzické přítomnosti na pracovišti. Takže děkuji ještě jednou zpravodajce za dobrou práci. Děkuji, Robert Cíle. Ne? Dobrá. Tak, paní Děkuji, pane předsedo. Já musím na úvod poděkovat a zpravodajce za její konstruktivní přístup. Už jsme se sešli minulý týden a na této schůzce nám předložila 20 kompromisních návrhů. Podařilo se nám posunout se vpřed v celé řadě z nich. Naše pozměňovací návrhy jsou začleněny do těchto kompromisů a jejich cílem je posílit především rozvoj nebo tedy ten místní rozvoj a digitalizaci, protože si myslíme, že to je hlavní nástroj, jak dosáhnout té interoperability, tedy digitální interoperability a propojení s digitálními prostředky. Pro tento region je právě digitalizace nezbytná pro vytváření nových pracovních míst. My jsme se zaměřili také na zlepšování služeb, eh, sociálních služeb, eh, školství a vzdělávání, protože právě to je zásadní pro tvorbu nových pracovních míst a také proto, aby lidé zůstávali v tomto regionu, případně aby se do tohoto regionu stěhovali, když tam vidí možnosti uplatnění. Myslíme si, že právě tyto pracovní příležitosti jsou zásadní, aby se zabránilo vylidňování. V roce 2013 tento parlament spolu s komisí a radou zrevidoval evropské prioritní projekty. Tam jsme analyzovali velmi zeširoka, co nám ještě zbývá udělat, bylo toho opravdu ještě hodně, abychom dosáhli evropské integrace a uvědomili jsme si, že musíme efektivně využít eh, nástroj Connecting Europe eh, a musíme se zaměřit na sítě TNT. My doufáme, že na příštím eh, zasedání stínových zpravodajů díky konstruktivnímu přístupu zpravodajky se nám podaří dospět k dohodě a společně vylepšit ten původní návrh. Děkuji, Maja Děkuji, pane předsedo. Já bych rovněž začala poděkováním autorce stanoviska a všem kolegům. Nyní stručně. Společná strategie, to je něco, co rozhodně potřebujeme, protože regiony, jichž se to týká, jsou poměrně rozsáhlé. A okolnosti, eh, které doprovázejí ať už horský region nebo nějaký jiný specifický region, eh, je třeba brát v potaz, aby bylo co nejvíce například možné využít turistického potenciálu a tak dále. Proto je třeba se soustředit na skutečnost, že nároky v oblasti dopravy jsou značné a je třeba posílit investiční potenciál což v praxi znamená, že společný kapitál by měl být využíván efektivním způsobem, tedy musíme postupovat inteligentním způsobem, zvážit vždy eh, potřeby občanů daného regionu. Děkuji. Marie-Christine Arnott. No, Pane předsedo, my jsme jen předložili Pozměňovací návrh eh, Glion Turín. Eh, já už jsem se na tom zmínila, o tom zmínila na posledním zasedání stínových zpravodajů. A potom jsem také předložila pozměňovací návrh o bílých eh, místech, protože mně přišlo trošičku bizarní, že to není zohledněno v této zprávě. To je vše. Děkuji. Keith Taylor. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Já zde hovoříme jménem Davora, který zde nemůže být přítomen a ten mi řekl, že většina navrhovaných pozměcí návrhů je kvalitní, jsme schopni je podpořit. Na čem záleží zeleným? Tady jde o protokoly pro dopravu a cestovní ruch, nikoli pouhá memoranda porozumění, alpské úmluvy musí být zmíněny, protože Evropská unie už je ratifikovaná a rovněž i všechny státy, které jsou eh, členy Alpské úmluvy. Velké tunely a toto téma musí být zmíněny v pozitivním smyslu. Eh, Brennerský a Leon, Lyonsko-Turinský tunel v negativním smyslu a ten švýcarský. Udržitelný cestovní ruch, například možnost cestovat vlakem a kolem, jsou velice důležitým prvkem eh, této koncepce a rovněž eh, i um, jiné udržitelné způsoby dopravy. Tak to by to zde Davor zúraznil. Děkuji, pane předsedo. Já vítám strategii pro um, alpský eh, region, vidím v tom obrovskou šanci pro celý region. Potřebujeme uh, citelnou podporu podporu růstu pracovních míst, životního prostředí. Vidím obrovský potenciál jak po městské, tak i venkovní oblasti a zejména vzdálené oblasti které se vylidňují. Na druhé straně se eh, metropoly je spíše zvětšují, rost, narůstají, což narušuje rovnováhu. Je to výzva v oblasti dopravy. Tady vidím těžiště z pohledu mobility a provázanosti eh, těchto regionů. Tady musíme rozbudovat infrastrukturu, která bude fungovat ve dne i v noci, musíme mít jistá a kvalitní propojení i se vzdálenějšími oblasti, aby se lidem zdálo, možnost bydlet v těchto vzdálených regionech jako kvalitní možnost životního stylu. Za eh, DG Regio představitelka. Děkuji rovněž za komisi, za eh, představitel. Děkuji zpravodajce a celému výboru. Děkuji, že se výbor zabývá strategií makroregionu v Alpách. Zejména to je cené, že se zde zdůrazňuje zásadní úloha jak dopravy, tak cestovního ruku pro tento region. Já chci vypíchnout pár záležitostí, některé z nich už zazněly. Chci opět zdůraznit, že tato strategie vychází z vůle jak regionu, tak eh, členských států, které, eh, který se to týká, že právě regiony musí se zasazovat o konkrétní strategii. A na to nesmíme zapomínat, že strategii se regionům nevnucuje, nikdo ji jim neukládá se zhora, Nýbrž, že regiony sami se účastní koncipování této strategie a na tom opravdu záleží. Jiná taková specialita u této strategie spočívá v tom, že poprvé se zde hovoří o e, geomorfologickém rozsahu, že to jsou nikoli pouze hory, ale i podhůří, což je výborná věc čímž se rozšiřuje rozsah pravomoci a musíme s tím počítat, když hovoříme o strategii jako celku. Že se nejedná pouze o e, městská centra, o hory, ale že se jedná o e, celý alpský region, který je širší a přesahuje zde rozsah Alpské úmluvy ano, je dobré, že se zde zmínila Alská úmluva, i komise s tím souhlasí, protože to, o čem hovoříme my, je širší, je územně větší, i když srdcem všeho je Alská úmluva a tam určité věci platí povinně. A pak ještě poslední záležitost z mé strany, kterou jste chci přednést, je otázka financování. Bylo zde zmíněno v diskusi a to několikrát, že nevzniknou nové zdroje, které by mohly pomáhat v prosazování makroregionální strategie pro alpský region. Ale právě o to důležitější je, aby stávající stroje byly přizpůsobeny všem nápadům, koncepcím a cílům této strategie. Na jedné straně máme k dispozici finanční zdroje pro strategické investice a i to je zde důležité, že zde tedy máme fond, takzvaný Junckerův fond EFSI, ale na druhé straně máme rovněž i fondy ze strany EU, ERTF a i facilita Connecting Europe která sehrává důležitou úlohu právě při sestavování transevropských sítí a jejich doplňování. Proto musíme všichni táhnout za stejný provaz a zároveň nezapomínat, že další finanční období a další víceletý finanční rámec bude projednáván z pohledu i cílu alpského regionu a že tam rovněž musí být zahrnuty určité položky. Já tedy děkuji Evropskému parlamentu i tomuto výboru a doufám, že vaše úvahy, vaše návrhy, co by výboru TRAN najdou eh, své místo eh, v zprávě paní Breso. Děkuji, říká předseda a ještě Rozadama to za zpravodajku, jako zpravodajka. Děkuji. Já jen děkuji jménem zpravodajky Ajuto kolegům za jejich návrhy, které určitě budou vzaty v úvahu. S ní budete moci lépe diskutovat 12. května na příštím zasedání stínových zpravodajů ve Štrasburku. Děkuji. Dank. Und der Děkuji a termín pro hlasování bude 24. květen. Děkuji, pane předsedo. Jen chci napravit eh, nebo uvést na pramou míru jednu věc. Já jsem hovořila o strategii s Andskou oblastí. To byl lapsus, protože se to týká příští schůzky, kterou budou mít. Samozřejmě jsem měla na mysli Alpský region. Danke sehr. Ja. Děkuji mýliti se je lidské, vše jsme opravili. Tímto končí veřejné zasedání. Přerušíme nyní na chvilku své zasedání a budeme pokračovat s vyloučením veřejnosti, eh, kde se bude hovořit o trialozích. Členové výboru smějí setrvat veřejnost a rovněž i představitele komise, čehož komise určitě lituje, musí tímto opustit sál.